Da, kolegové, dámy a pánové, takže pokračujeme v práci našeho výboru, tam, kde jsme končili před polední pauzou. Máme před sebou schrnutí evropské, týkající se Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci a dávám slovo zpravodajovi ST Konzovi, který nám bude prezentovat návrh zprávy o Evropském fondu přizpůsobování se mon, svě, svě, globalizace v Kastilsku ve Španělsku ve výši 700 tisíc eur. Takže prosím, máš slovo. Děkuji, pane předsedo. 5. prosince 2013 Španělsko požádalo o pomoc Evropského fondu pro přizpůsobování se globalizaci, abychom mohli pomoci 587 pracovníkům, kteří přišli o práci v na podzim 2013, protože došlo k celé řadě reorganizací, zejména v lesnickém průmyslu v Kastilsku. Nicméně bych chtěl poděkovat Evropskému parlamentu za roli, kterou sehrál v této záležitosti, zejména členům mé, mé parlamentní frakce, koleg, některým kolegům a potom také odborům z Kastilska. Zabývali jsme se tou žádostí na straně komise a v červenci 2014 byl přijat závěr že tedy eh, musíme upřímout opatření tak, aby těchto peněz mohli příslušní pracovníci využít co nejdříve. Ten balíček pomoci dosáhl 1 400 000 euro a Evropa, Evropská unie, tedy prostřednictvím tohoto fondu přispěje do výše 50% pro 400 pracovníkům, kteří přišli o práci, pomůže jim to tedy najít nové zaměstnání. Je tam celá řada doprovodných pomocných opatření, která jim pomůže znovu se začlenit do pracovního trhu. Tito pracovníci byli postiženi velkými strukturálními změnami, které se odehrály v mezinárodním obchodě, způsob vyvolaném krizi, finanční a hospodářskou krizi a globalizací. To mělo všechno velmi velmi negativní dopad na zaměstnání ve všech evropských zemích a konkrétně zejména ve Španělsku. V té zprávě, kterou vám prezentuji, vidíte, jaký je objem dřevospracujícího průmyslu v tomto regionu, ale i v celé Evropě, kdy skutečně došlo k velkému poklesu po určitou dobu. Došlo také k dalšímu úpadku, ke snížení počtu podniků, společností o až o 28 a konkrétně v Kastilsku došlo k velké ztrátě pracovních míst, která se teď týkala 50, 507 pracovníků na místním trhu, což tedy mělo velmi negativní dopad. Já jsem tedy členem Evropského parlamentu, výboru pro rozpočet a jakožto Španěl požaduju, považuji za velmi důležité, abychom dokázali rychle a konsistentně pomáhat těmto občanům, kteří jsou skutečně postižení touto eh, krizí. Je to také oblast, která je tradičně obecně velice tedy souvisí s dřevospracujícím průmyslem, s dřevem je tam velmi nízký počet eh, zaměstnanců a uzavírání nebo ukončování činnosti těchto podniků vlastně představuje exodus obyvatelstva z této oblasti, což je, bude mít velice závažné důsledky do budoucna. Na závěr bych chtěl říci, pane předsedo, že všechny tyto okolnosti a vzhledem k tomu, co dělá Španělsko, aby mohlo splnit podmínky pro přidělování těchto dotací. Doufáme tedy, že bude možno využívat těchto prostředků, které představují 50 celkového rozpočtu, tedy 500 tisíc eur, tak aby mohla být přijatá opatření pro začlenění přibližně 400 pracovníků do trhu práce. Rád bych na závěr také poděkoval Evropské komisi, a, která umožnila Eh, provést, realizovat celý tento proces, tak aby prostředky byly přiděleny co nejrychleji a co nejlépe a také tomuto parlamentnímu výboru, který sehrál velice pozitivní úlohu napříč politickými france, eh, frakcemi tak aby tito pracovníci mohli co nejrychleji využít této pomoci a začlenit se na trh práce. Musíme se pokusit zbrzdit eh, růst nezaměstnanosti v Evropě a pokusit se pomáhat těmto pracovníkům znovu najít pracovní místa, zejména když se jedná o zaměstnance malých podniků, kteří, které působí v regionech, které již jsou velmi postiženy nezaměstnaností a proto mají velké problémy se zajištěním své budoucnosti. Děkuji panu zpravodaji, děkuji za vaše argumenty a za přesvědčení, které jste vyjádřil. Pokusil jste se tedy podělit se o to s námi. Příští týden náš výbor bude hlasovat o této zprávě. Sejdeme se ve čtvrtek 11. září a při této příležitosti se tedy vyjádříme hlasováním, tedy vyjádříme naše stanovisko k vaší zprávě. A potom na plenárce bude zpráva předložena 18. září. Máte nějaké otázky nebo připomínky na zpravodaje? Není tomu tak. Ano, vidím, že se někdo hlásí o slovo, omlouvám se. Tak prosím, máte slovo, kolegyně. Když dovolíte jenom jedna otázka, co se týká postupu jde mi vlastně o všechny druhy těchto žádostí. Když například někdo z Finska o něco požádá, můžu být spravodajkou já, protože když to bude z Finska, tak upřímně řečeno, já bych řekla, že ty peníze třeba budou potřebovat. A chci se zeptat, jestli pro toto existují nějaká speciální pravidla. Mais vous avez un, un, un devoir máte určitou deontologickou povinnost prostudovat tedy tuto zprávu s, nezávis, s nezávislým pohledem. A samozřejmě potřeba respektovat ty hlavní principy. To, že jste poslancem z příslušné země, může to tedy uh, zajišťovat nezávislost? A, ano. Já bych nechtěl eh, znovu opakovat debatu, nicméně bych chtěl informovat kolegy o tom, že tato, o této situaci jsme již diskutovali. Je potřeba přijmout jasné rozhodnutí. Ze strany EPP jsme řekli, že zachováme naše toto stanovisko a že nic není proti tomu, aby člen, zástupce nějaké země eh, zpracoval, předložil zprávu, která souvisí s, tou, s jeho zemí, kterou zastupuje. Například tedy, když já bych byl, jsem zpravodajem pro rozpočet a jde jde o to zabránit, aby tam byly nějaké nežádoucí účinky, tak z právního hlediska není nic, co by mluvilo proti tomu, aby vlastně se využila role poslance. A pokud někdo nesouhlasí s tím, co ten který poslanec říká, tak samozřejmě může předložit pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Takže já si myslím, že pokud by někdo u této otázky Ehm, narazil na nějaký deontologický nebo etický deficit. Není to, nebylo by to poprvé, kdy u Fondu pro přizpůsobování se globalizaci eh, předkládá žádost nebo zprávu poslanec ze země, které se to týká. Podle mě ta rozprava už je v zásadě uzavřena. Poslanci mají volnou možnost, eh, svobodnou možnost se vyjádřit nebo předložit žádosti. Samozřejmě, jakožto za poslanci z té které země máte vazbu k této zemi, ale je také pravda, že musíte ukázat, že odvádíte tu práci za tu zemi, za kterou jste byli zvoleni, takže naše stanovisko v tomto bylo a je jasné. Myslím si, že z právního hlediska a z morálního a etického hlediska musíme tedy obhajovat tuto naši pozici. Děkuji. Děkuji. Pan, pan Echenique. Eh, muchas gracias, señor presidente. Eh... Děkuji, pane, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl říct milion 400 tisíc euro rozděleno 400 osobám. Čtyř, to je 3700 eur na pracují pracovníka a není to něco, co jim až tak zásadně usnadní život těmto lidem, kteří byli propuštěni už před několika měsíci. Dobrá, nicméně bych chtěl říci, že by bylo dobré, kdybychom mohli podpořit využití prostředků z tohoto fondu okamžitě nebo co nejrychleji, protože už došlo k určitému spoždění a k určitým prodlevám, které se nahromadily a budu moci tedy hlasovat eh, pro toto rozhodnutí, nicméně je potřeba, abychom popřemýšleli o těchto otázkách. Možná by bylo dobré se více soustředit na prevenci, tak jak spíše než, než na léčbu chorob, jak když vzniknou. Spíše než abychom odškodňovali ty lidi, kteří přišli o místa, tak bychom se možná měli soustředit na to, aby se neprováděly takovéto reformy pracovního trhu, jak jsme to zažili v některých členských státech eh, v nedávné době, protože jednotlivá opatření, která jsou přijímána, by bylo možná dobré se více zaměřit na ochranu pracujících v určitých odvětvích, než na to, abychom potom jaksi léčili ty choroby a poskytovali jim ex post eh, určitá odškodnění protože skutečně jakmile už k tomu neštěstí, k tomu problému dojde, tak by možná bylo dobré snažit se spíše řešit problém jako prevenci. Paní Gatě Sabal. Děkuji, pane předsedo. Já jsem požádala o slovo po vystoupení kolegy, který si kladl otázky, zda je vhodné či ne, aby poslanec příslušné země se zabýval otázkou globalizačního fondu. My jsme o tom mluvili na koordinátorech a bylo rozhodnuto, že každá politická skupina může jednat podle své uvážení, protože z právního hlediska e, nejsou žádné problémy. Ale v případě pochybností můžeme chápat, že e, náš prostor není příliš velký při řízení tohoto fondu můžeme říci, že podmínky byly dodrženy, že příslušná země předložila veškeré požadované doklady a není na nás, abychom rozhodli o tom, zda je třeba dát více tomu či onomu. Takže nemám žádné námitky a každý poslanec může samozřejmě se zabývat eh, záležitostí, která se týká jeho země. Je to, může to být i výhoda. Takový kolega může být lépe informován o situaci u sebe doma. Neměli bychom upřednostňovat eh, toho či onoho nebo nějak měnit ty poměry. Pokud je o čerpání fondu, samozřejmě my budeme hlasovat pro poskytnutí prostředků v tomto případě, ale i v jiných. Samozřejmě není to všelék pro řešení zaměstnanosti, ale je to skromný příspěvek Evropské unie, která eh, chce právě přispívat eh, rekvalifikaci těchto pracovníků. Tak to jim pomůžeme. Pan Depry. Ano, pane předsedo, já bych chtěl veřejně se omluvit, protože při jednání koordinátorů jsem obhajoval stanovisko eh, paní Jatenmeky, ale musím uznat, že většina koordinátorů byla pro postoj, o kterém hovořila zpravodajka pro rozpočet. A zřejmě jsem špatně informoval své in, politické přátele a paní Jetenmaky nebyla informována o rozhodnutí e, z jednání koordinátorů. Takže beru na sebe tu odpovědnost. Pan předseda říká, že ji sdílí pan Komel. Děkuji. Já bych chtěl jenom stručně něco malého doplnit. Já mám trošku dojem, že některé eh, příspěvky se orientují příliš na tu věc jako takovou. My jsme tady v rozpočtovém výboru a podle mých zkušeností rozpočtovému výboru eh, zkrátka musíme občas zastupovat ty hrůzy rozpočtu. Bylo by samozřejmě krásné, kdybychom všechny problémy mohli vyřešit penězmi, ale tolik peněz nemáme. A e, myslím si, že do budoucna nemáme možnost e, být příliš velkolisí nebo velkorysejší, než jsme, my, než jsme teď. To by byl špatný signál našeho výboru. E, já myslím, že je na nejvýš pochybné, že budeme mít vždy dost peněz víte co, my bychom mohli toto pojmout jako takový jaksi hasičský fond, který bude hasit vždy tu, vždy tu nejhorší katastrofu, ale není to zkrátka žádné jaksi žádný prostředek, jak se vyléčit, pouze tím můžeme eliminovat ty nejhorší příznaky té choroby, abych tak řekl. Děkuji. Psí. Děkuji. Pane zpravodaj. Děkuji pane předsedo. Chtěl bych poděkovat všem kolegům, kteří vystoupili. Děkuji za vaši podporu, pokud jde o poskutnutí této pomoci. A možná doplním dvě poznámky závěrem. Za prvé, kolegové, chci zdůraznit skutečnost, že nejde o náhradu při propuštění. Jde o prostředky, kteří by se měli rekvalifikovat nejde o příspěvek v nezaměstnanosti. Jde o to, aby ti lidé se mohli rekvalifikovat a případně eh, se pokusili o jinou práci. Takže snažíme se dobře pochopit, eh, eh, jaký máme cíl. A chci zareagovat i na vyjádření finské kolegyně. Samozřejmě ta věc je zásadní, protože nakonec jde o podstatu naší práce zde. Nejsme zde soudci, nejsme ani zástupci veřejné zprávy. Jsme zástupci občanů, my hájíme zájmy občanů. A já na tom trvám za sebe, já hájím zájmy svých voličů. A pokud bych kandidoval ve Finsku, tak bych zahájil zájmy finských občanů. To není na jednom jednotlivém rozhod, poslanci, který bude rozhodovat, ale nebude rozhodovat jeden jediný poslanec sám o sobě, ale všichni poslanci budou hlasovat. Takže to byla zajímavá rozprava, ale je pravda, že globalizační fond mm, přichází v poslední fázi, když se přesune výroba z určité továrny. A pokud chceme zabránit těmto přesunům výroby, tak je potřeba podniknout strukturální reformy, abychom si zachovali konkurenceschopnost a zamezili postupným katastrofám, které mají velké sociální dopady. A tento fond, pan Kolmel to řekl, to je záchranka, když už došlo k nehodě tak je snaha zmírnit dopady a zlepšit rekvalifikaci. Bude se hlasovat 11.9. a naše rozprava na, připravila naše rozhodnutí 11.9. Nyní přejdeme k následující otázce. Dám slovo Nilsi Torvalcovi, který představí návrh stanoviska které bylo předáno 29. srpna poslancům a zapadá do minulých stanovisek rozpočtového výboru o koordinaci ekonomické politiky a o prioritách pro 2014. Nilsi, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já budu poměrně stručný tentokrát. Je to stanovisko z rozpočtového hlediska k evropské k realizaci evropského semestru za rok 2014 a příslušných prioritách a bude to spojeno s výborem, se stanoviskem výboru ECON. A je to třeba tedy číst spolu se zprávou De Bakker z výboru ECON. Stanovisko zdůrazňuje významnou úlohu rozpočtu EU při podpoře růstu a snižování makroekonomické nerovnáhy podpory pracovních míst. Eh, připomíná, že fiskální eh, situace může být eh, vlastně převedena v oblasti vlastních zdrojů. A víte, že výbor na vysoké úrovni se snaží o řešení otázky vlastních zdrojů a my stále čekáme na bílý kouš, který vzejde z komína v této věci. Stanovisko také zdůrazňuje alarmující situaci u plateb jak u minulých závazků, tak u předfinancování půjček na nové programy. Jsou tu i některé další otázky, které jsou ve zprávě Debaker, které bychom mohli zde řešit, ale obě věci budou spojeny, tak je zbytečné, by to bylo v obou zprávách. Termín pro pozemci návrhy je 15.9. a budeme hlasovat stanovisko 30. 30. září. Děkuji vám. Děkuji. Má někdo připomínky k tomuto sdělení? Velmi stručně jménem kolegyně Gresle. Eh, Rád bych eh, nejprve panu Torvalcovi poblahopřál k této zprávě. Vidíme, že zde je skutečně mnoho společného s tím, co tu zaznělo jsme samozřejmě pro, aby eh, rozpočet podporoval růst. Je nutné, aby ten program byl spuštěn co nejdříve. Musíme podporovat zaměstnanost, zejména zaměstnanost mladých, záruku pro mladé je potřeba eh, zajistit energetickou nezávislost, podívat se na strukturu energetického košíku v členských státech a e, na eurozónu také jako takovou. Zde je velká interdependence, která se v průběhu reform ukazovala stále jasněji. A e, proto paní Gresle by ráda, aby členské státy byly vyzvány k tomu, aby se prostředky pro růst a zaměstnanost lépe využívaly tak, aby zvyšovaly také konkurenceschopnost. Je jasné, že tato výzva předpokládá, že instituce splní veškerá kritéria, eh, zejména, že budou mít vyrovnanou platební bilanci, a že samozřejmě i Rada bude na tomto projektu spolupracovat. Díky. Děkuji, paní Pisiano. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych také ráda poděkovala zpravodaji protože skutečně je to skvělá práce, je to stano, názor, který sdílím, pokud jde o jeho podstatu a možná bych měla něk- několik velmi stručných připomínek. Nejprve bych ráda řekla, že již je to celé roky, co parlament zdůrazňuje význam tady tohoto rozpočtu, který podporuje zaměstnanost a hospodářství a i přesto národní vlády provádějí průřezo, nekonečné průřezové škrty tohoto rozpočtu, takže vlastně ho narušují. To chtěla bych tedy navrhnout komisi, aby zahrnula do své analýzy nebo do té výroční studie růstu, aby tam zapracovala analýzu o dopadech, dopadech evropského rozpočtu na národní rozpočty a dokonce bych řekla na roka, lokální a regionální místní výdaje. Jsou například finance jako záruka pro mladé a tak dále což by mohlo být považováno za bod pro veřejné financování. My musíme samozřejmě zdůrazňovat to, aby evropští občané pracovali, aby mladí lidé mohli konkretizovat své nápady, své schopnosti, využívat svého talentu a takto podporovat růst naší ekonomiky. Ještě jednou bych chtěla připomenout tu skutečnost, že pokud členské státy chtějí snižovat svůj příspěvek do evropského rozpočtu, proti což jde proti vlastně evropskému účetnictví, tak by možná mohli najít vlastní systém, eh, svůj systém vlastních zdrojů. Parlament již několikrát zdůraznil význam této otázky. V každém případě zdůrazňujeme u té pracovní skupiny, aby předložila odvážný, ambiciózní návrh, který půjde tímto směrem. Evropa volá již několik let po stabilitě, ale zjišťujeme, že nedošlo k žádnému zlepšení v životě občanů. Stále více přicházejí o práci, stále více podniků, které ukončují svou činnost a součas souběžně se stabilitou a to bych chtěla zdůraznit, je potřeba provádět strukturální reformy, zejména reformy trhu práce. Je potřeba také realizovat investiční program pro podporu pracovních míst. Pokud se toto všechno neprovede, tak se obávám, že u Unie nebude schopna odolat konkurenci ostatních světových ekonomik. Takže bych byla ráda, abychom s tímto novým semestrem, s novou komisí, aby se tedy zohlednily tady tyto perspektivy a aby se při stejné příležitosti členským státům státům připomněl význam evropskému rozpočtu pro zaručení hospodářského růstu. Také by bylo žádoucí, aby členské státy, zejména státy eurozóny, konečně konkretizovaly, uvedly v život všechny reformy, které jsou nezbytné k zaručení růstu, ale zejména k tomu, aby se neohrožovala budoucnost mladé generace. Děkuji. Nejsou žádné další žádosti o slovo. Takže bych pouze chtěl připomenout, že pozměňovací návrhy k této zprávě mohou být předkládány nejpozději do 15. září v 17 hodin a hlasování ve výboru pro rozpočet se bude konat na naší schůzi 30. září. Pokud tedy jsme vyčerpali náš program a nyní se obracím na vás. Zda máte něco do různého? Máte tedy v rámci různého něco, co byste chtěli říci? Nejsou žádné žádosti o slovo? Takže samozřejmě vyzývám koordinátory, abyste zůstali. Dnes ráno jsme přerušili schůzi koordinátorů, abychom v ní pokračovali po schůzi výboru, takže vám děkuji všem, kteří jste se účastnili těchto dvou částí schůze našeho výboru. Příští schůze ve čtvrtek 11. září v 9 hodin zde v Bruselu. Takže tímto ukončuji schůzi pro všechny členy výboru, kromě koordinátorů. Děkuji.